Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegové, vítejte na zasedání výboru. Čekáme, poněvadž první rozprava stanovisku výboru IMCO, tak zde nemáme zpravodaje. Navrhovatel není. Bueno, comenzamos. Dobře, tak začneme, začneme eh, s dnešní schůzí a ráda bych vás všechny přivítala. A přešla bych k prvnímu bodu programu, což je odsouhlasení pořadu jednání. Pokud souhlasíte, máte nějaký návrh? Ano, je zde návrh změnit bod číslo 4 a 5, eh, poněvadž zpravodajka pro první rozpravu zde není, takže tak toto změníme a začneme tedy rozpravou o rovnosti eh, mezi pohlavími a duševním zdraví. Dobře, pokud souhlasíte, takže tím jsme odsouhlasili eh, tuto změnu a druhý bod eh, zde sdělení předsedkyně, zde není co říci a tudíž přejdeme k dalšímu bodu programu a jak řík, jsem říkala, což jde o podporu rovnosti pohlaví ve duševním zdraví a zpravodajkou je paní Besera. Již jsme vedli několik debat, které se týkaly této zprávy. Já myslím, že tady byl velký počet pozměňovacích návrhů, což svědčí o velkém zájmu. A tudíž jako první dostane slovo paní Besera a poté přejdeme k rozpravě. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, skutečně za prvé chci zde poděkovat, poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem kolegům, poslancům, poslankyním, kteří nejenom projevili zájem o obsah zprávy, ale kteří také i předložili své úvahy či pozměňovací návrhy. dostal jsem hodně námětů, které určitě významnou měrou tuto zprávu obohatí. Jak řekla paní eh, zpravodajka, dostala jsem celkem 280 eh, pozměňovacích návrhů, bylo jich hodně a chci ze skutečně kvitovat s potěšením eh, to, jak jsme spolupracovali od samého počátku, především o, když jsme se dohodli na prioritách a velice konkrétně jsou reflektovány ve zprávě a šli jsme za tento rámec dokonce. Jsou zde pozměňovací návrhy, e, které jsme spolu e, podepsali, takže to e, skutečně mm, jasně ukazuje, jak je významné právě, abychom Mm, dále rozpracovali pilíře této zprávy a ukazuje také, že eh, lze mm, možná i bojovat proti a zrušit, eliminovat eh, různé mýty a předsudky právě díky této zprávě. Eh, příští týden se sejdeme, bude to v úterý a budeme moci dále diskutovat eh, se stínovými o obsahu pozměňovacích návrhů a dohodnout se na kompromisech. Určitě se dohodneme eh, s tím, že eh, bychom chtěli hlasovat ve výboru 29. listopadu a na plénu v únoru. Ráda bych také zdůraznila, že mm, mm, zde mm, Eh, to probíhá právě v týdnu, kdy eh, jde o ženy a o vědu, protože zítra v eh, hemicyklu se bude konat summit, pokud víte, o rovnosti v výzkumu a v inovacích. A já myslím, že právě v tomto kontextu budeme moci dát určitý inovativní charakter a překonat ty různé mýty a špatné předsudky mm, a i ukázat, že my z parlamentu jsme schopni zde zmobilizovat některé mechanismy a určitě to povede k reálným změnám, které potřebujeme e, e, Eh, pokud vím, zítra se zúčastní řada stínových, především na panelu, který budu předsedat, který se právě eh, bude zabývat o eh, rovnosti pohlaví ve zdravotnictví. Chci poděkovat tedy všem za velice vstřícný přístup a především za vaše odhodlání, které jste mm, vykázali od samého počátku. Děkuji a určitě vaše spolupráce bude užitečná. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Beserra. A nyní máme zde příspěvky do diskuze. A mm, já chci přivítat pana Marcela jako nového poslance v našem výboru a doufám, že budeme dobře spolupracovat a že spojíme úsilí e, v zájmu společné věci. Máte slovo. Děkuji, Irače. A já jsem také velice rád, že tady dnes mohu být Mm, já zde nahrazuji chory Sebastia a mm, v tomto případu, případě tedy vlastně mm, zde nahrazuji stínového zpravodaje za výbor DV. E, takže vám řeknu, jaké jsou jeho představy. Za prvé, děkuji Beatrice za vynikající práci, jsme spokojeni se zněním zprávy a doufáme, že výbor FEM bude reflektovat i názory výboru DV a bychom zde mohli zdůrazňovat to, že je třeba investovat na světové úrovni právě do e, národních e, systémů, tak aby existovalo univerzální e, pokrytí všech tedy eh, ve zdravotnictví a farmaceutické firmy musí re, především při klinických eh, zkouškách eh, respektovat tyto principy, často porušují etické normy tyto farmaceutické firmy, především co se týče těch zranitelných kategorií, jako jsou ženy. Rovnost v ruševním vlastnictví, to znamená také i snižovat chudobu v chudých zemích a zde je třeba tady posilovat eh, sociální systémy. Takže to si myslíme, že by měla tato zpráva obsahovat. A děkujeme předem, že se to vezme do úvahy. Děkuji. Děkuji. Paní Ward má slovo. Uh, thank you very much. Já mnohokrát děkuji. Zrovna jsem přemýšlela o historii uh, žen a duševním eh, zdraví nebo onemocnění. Před lety jsem působila jako umělkyně eh, v tehdejších tzv. uzavřených institucích eh, pro lidi, které měly problémy se vzděláváním. Řada těch žen tam nebyla kvůli tomu, ale dnes bychom je považovali za lidi, kteří považují, potřebují sociální terapii nebo péči prostě pozornost. Takže já jsem chtěl se zamýšlet nad těmi eh, konkréty, které se týkaly žen. Ženy? Některé ty eh, starší způsoby eh, léčby pro ženy v těch eh, zařízeních léčících duševní nemoci byly eh, takové léčby blinkami, uh, eh, vymítání čarodějnictví a tak dále. Takže to jsou věci, které je třeba vnímat z uh, genderové perspektivy, dokonce i v mm, plovoucí děloha. To byla věc, která jako měla se pohybovat po ženském těle a měla to ovlivňovat duševní zdraví. Takže já jsem opravdu ráda, že nad tím to můžeme zapomínat pracovat s Beatrice a s dalšími eh, stínovými zpravodaji a děkuji jim za plodnou spolupráci, kterou už jsme měli. Opravdu to bylo potěšení. Naše kanceláře na tom eh, pracují velice intenzivně a vytvořili jsme společně spoustu klíčových pozměňovacích návrhů. Děkuji každopádně sekretariatu za podrobné, podrobné doporučení. Myslím, že teď máme dobře strukturovaný text s důležitými příspěvky k duševnímu zdraví, k klinickým pokus, e, zkouškám a jsou tady užitečná obecná doporučení. A tady jsou opravdu důležitá, protože e, se týkají místa žen ve společnosti, Eh, genderového aspektu našeho zdraví. A myslím si, eh, že potřebujeme takový holistický psychosociální přístup k duševnímu zdraví, který eh, obsahuje genderové překážky jako vyváženost soukromého pracovního života, poskytování veřejných služeb. Myslím, že je třeba zohlednit celý životní cyklus od, mládeži, od mládí do stáří a také přihlednout potřebám zranitelných eh, skupin, jako jsou LGBTI. Eh, spousta těch věcí už eh, na tomto výboru přišla na přetřes, například v usnesení k Mezinárodnímu dni žen k uprchlicím. Ale eh, tady eh, musíme eh, se také zaměřovat na duševní zdraví mužů a chlapců, kteří jsou také ovlivňováni genderovými stereotypy a komise musí také zatlačit, pokud jde o strategii duševního zdraví. A z toho vy vyplývá i poselství eh, v této zprávě. Chceme, aby komise obnovila snahy. Eh, Za tady také hovoříme o eh, lékařském výzkumu a klinických zkouškách. Evropské doporučení musí být zde přehodnoceno a je třeba to udělat více se zainteresovanými stranami, abychom ukončili to, že ženy jsou, že na ženách, že ženy jsou vylučovány z z zkoušek například farmaceutik. A teď nemyslím vůbec ty bylinky, Pořád jsou situace, kdy ženy dostávají léčiva, která, nebyla, která nejsou užitečná. To ovlivňuje zdraví všech žen, eh, včetně eh, každé ženy v potenciálně v této možnosti a proto musíme opravdu jednat. Velice vítám, že eh, zde máme skvělé příspěvky z celého politického spektra a těším se na spolupráci se všemi sínovými zpravodaji a kolegy na vytvoření komplexního textu a jsem přesvědčená, že se nám to podaří. Takže se uvidíme brzy. Thank you, Mrs. Kaur. Eh, la señora Petir. Ano, paní Petir má slovo. Hvala vam, gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ovo izvješće smatram... Dámy a pánové, vážení kolegové, myslím, že tahle zpráva je nesmírně důležitá, protože se týká duševního zdraví a klinického, klinických zkoušek, klinického výzkumu. Je tam už několik problematických věcí. V prvním úvodním ustanovení je uvedeno, že právo na zdraví je základní lidské právo. To je v rozporu s chartou základních lidských práv, na kterou se zpráva odvolává. Neexistuje žádná, žádné právo na zdraví. Podle článku 35 má kdokoliv právo na přístup k preventivní léčbě a léčbě podle podmínek, stanovených národní legislativou a praxí. Nicméně eh, je tady základní lidské právo eh, na život. Ovšem to se eh, v té navržené zprávě nerespektuje. Jsou tam některé články, kde se podporuje potrat. A právo uplatnit námitky svědomí v této oblasti. to zůstává jedním z základních lidských práv. A myslím si, že tato zpráva přistupuje k věci ideologicky, místo toho, aby podpořila uh, nemocné ženy. Děkuji. Děkuji paní Petir. Paní Bjord má slovo så mycket och ett stort tack till eh, rapportören. Děkuji. Rád bych také vřele poděkovala paní zpravodajce. Několikrát už jsme tu zprávu eh, dříve projednávali a s několika kolegy jsme k ní předložila několik pozměňovacích návrhů. A jak jsem říkal, je to velice zajímavá a důležitá zpráva, kde zdůrazňujeme právo na eh, zdraví všech žen. To znamená, zabýváme se eh, duševním, duchovním zdravím eh, v jiném světle. A potom jsou tady ty otázky, eh, které souvisí s velkými farmaceutickými firmami a tím, že se v klinických zkouškách zkouší na mužích. Já si myslím, že tohle je nesmírně důležité. Chceme větší rovnost, pokud jde o přístup všech žen ke zdraví. Já myslím si, že je také důležité, abychom eh, zdůraznili ty otázky, eh, které se zde naskytají. Kvůli eh, řadě politik, kde se omezují veřejné výdaje a my si musíme postarat o to, aby to financování prošlo a aby byla zachována rovnost. Musíme naopak zvýšit přístup k zdraví do zdravotnictví. Těším se na spolupráci s novými zpravodaji, tak abychom eh, se dobrali dobrých kompromisů ve velmi dobré zprávě. Děkuji. Signora Bior. Děkuji, paní Bior. A nevím, tady na závěr rozpravy paní zpravodajka by se chtěla vyjádřit po té, co si vyslechla příspěvky. Jenom mm, takový rychlý závěr. Jenom chci připomenout ještě jednou, že eh, tady jde o velice významný nástroj, eh, který by mohl změnit eh, situaci, protože víme, že ta situace není dobrá. Zde existuje velká objektivní nerovnost, pokud je o přístup žen ke zdravotnictví. To je přece lidské právo, právo na zdraví. Je to základní právo, které je zaručeno v chartě základních práv. A také bych chtěla připomenout, ve smyslu toho, co řekla paní Petr, že ideologie samozřejmě mají eh, relativní význam, eh, protože my eh, zastupujeme různé politické proudy. Samozřejmě mm, opíráme se určitou ideologii všichni, ale všichni souhlasíme přece, já myslím, že to nás spojuje. A proto, mm, protože když jsme schopni detekovat, zjišťovat, kde neděláme věci dobře a mohli bychom je dělat dobře, protože to my jako politici svými rozhodnutími můžeme změnit. A když vyjdeme ze společných kompromisů a e, e, premis, e, jako je tedy, jsou ta základně lidská práva, chceme přece garantovat občanům, aby všichni měli stejný přístup e, k těmto právům a v případě žen, e, zde my jsme více než polovina populace přece a my bychom měli mít možnost ovlivňovat věci, které nefungují, jak by měly. A proto bych velice ráda, paní Petr, vám připomněla, že neexistuje zde žádná ideologická propast. V žádném případě ne, ale je zde důležitý ideologický rozpor, což je dobré v tomto případě což je otázka, eh, to, že zde je mm, nedostatek, je zde vakuum a my musíme využít této příležitosti a dát eh, stranu naše předsudky a různá a priori, která máme v těchto našich ideologiích a zbližovat se, zbližovat názory a zaměřit se na činy. A když ty činy máme pod kontrolou, máme to v rukách, tak to musíme udělat. A také máme mm, to společné. Eh, je třeba, abychom se tedy dohodli, aby veškeré ty oblasti, kde můžeme eh, se nějak vyjadřovat, eh, změnit to, tak bychom měli to udělat, chopit se těchto příležitostí. Ještě jednou vám chci poděkovat za vaši práci, za vaši vstřícnost, otevřenost, pozitivní přístup a ráda bych, aby chom tedy na schůzi stínových byli schopni se dohodnout na co největším počtu kompromisů, které budou mít velký dopad. Děkuji. Já chci připomenout, že my jsme v Evropském parlamentu a to je politický orgán a my jsme tady jako zástupci, kteří zastupujeme různé politické pozice a ideologie, takže samozřejmě já si myslím, že ano, to je přece základ, na kterém funguje tento parlament. A na tom přece není nic negativního mít nějakou ideologii. Samozřejmě, že se neschodeme na řadě otázek, ale máme i cíle, které nás spojují. Ale přece my zde nezastupujeme, říci, že tady zastupujeme různé ideologie, no to by přece nemělo smysl. I přesto všechno eh, přece by nás eh, měla vést ta myšlenka vyjednávání, dohodnout se. A já bych ráda, aby ty ideologické otázky eh, nebyly považovány za něco, co má nějaký negativní tón, protože každý se přece obhajuje svoji ideologii. Děkuji a nyní přejdeme k dalším bodu programu a Mm, zde vidím, že již eh, přišla zpravodajka pro stanovisko eh, výbor IMCO, týká se tedy aproximace předpisů zákonu a eh, ustanovení správního charakteru, pokud je o požadavky na dostupnost výrobku a služeb. Takže prosím, máte slovo. Děkuji radše. Za prvé, já se omlouvám, že jsem byla eh, na právním výboru, byla jsem jinde, nemohla jsem tu být včas. Takže pokud jde o tento přístup, zde máme umluvu mm, OSN, která se týká osob s postižením a jejich přístupu a zde v této umluvě v článku 9 se požaduje, aby zde byla zajištěna ta, ta dostupnost, přístupnost. V roce 2011 když se přišlo s tímto návrhem, došlo ke skluzu. A teď je dobrá zpráva, že komise před rokem že komise tedy odsouhlasí mm, tento akt a v, minulý rok, v roce 2015, srpnu OSN analyzovala, jak členské státy plní tuto umluvu, tak jeden z požadavků právě byl, mm, a to i figuruje v závěrech OSN, aby eh, tento mm, akt, tento akt tedy se stal realitou. A teď je to realita, to znamená mm, v řadě výborů musíme se vyjadřovat v různých stanoviscích, ve výboru FEM, já také pracuji v jiných výborech a tady lze co zlepšovat. Jsou tam určité pozitivní vývoje, je to směrnice, to je pozitivní samozřejmě a bude mít tedy závaznost pro členské státy a mm, stačí jen kvalifikovaná většina, ne jednomyslnost e, a mi půjde o závazky výrobců a vlastně všech celého toho řetězce e, e, služeb, distributoři, dovozci a tak, aby ty služby byly dostupné, a, protože jinak by to nemělo smysl, musí to být dostupné ve všech těch Eh, eh, v celém tom dodavatelském řetězci. Také je důležité, aby zde existoval určitý postup k dispozici v případě, že zde je riziko, že to není dostupné. Jsou tady určité věci, které lze zlepšit a to právě bude v tom stanovisku. Budeme se snažit eh, navrhovat různá zlepšení, hm, která se týkají především toho, že pokud nějaký výrobek není přístupný nebo nesplňuje na požadavky směrnice, tak eh, zde eh, lze mm, tedy, aby i eh, asociace spotřebitelů mohly sledovat plnění a případně zahajovat řízení a také i ty požadavky na dostupnost, přístupnost se musí systematicky zveřejňovat, všechno se musí zveřejňovat ex ofo a potom i ta přístupnost Eh, samozřejmě to je dobré, to se týká dostupnosti na nových technologiích, ale také mm, mm, se musí týkat všeho jako školství, vzdělání, zaměstnanosti, inkluzivnosti, sociálních služeb, eh, takže to co, co nejširším slova smyslu. Evropské eh, fórum pro lidi s postižením, to se bude konat zítra a právě na tom fóru se budou snažit eh, doplnit tuto směrnici a <clears throat> i my potom eh, předložíme naše stanovisko na, eh, na tomto fóru, kde předložíme naše stanovisko k tomuto předpisu. Ano, děkuji. Paní Het má, Het má slovo. Tack så mycket ordförande. já vil börja med att tacka Děkuji, já bych chtěla na úvod poděkovat eh, paní zpravodajce za předložení textu. Já myslím, že eh, máme velice podobný názor ve velké části textu, ve velké části zprávy a také mě pozitivně překvapila komise, když zapracovala na tomto tématu přístupnosti bylo by také dobré, aby komise stanovila jasné požadavky na různé hospodářské aktéry. Každopádně myslím si, že to je krok správným směrem. Možná bychom ten text mohli ještě trošku přiostřit, vyostřit. Já bych tady viděla eh, raději ještě více požadavků na transparentnost a jak to bude vypadat, když budou eh, spotřebitelé eh, si stěžovat v případě, že služba nebo produkt nesplňuje požadavky na přístupnost. Pokud tady bude zapojeno víc lidí, tak to bude samozřejmě vytvářet větší tlak na ekonomické aktéry a ti poté budou muset eh, splňovat eh, veškeré požadavky a kritéria. Bylo by dobré, abychom tady také zakotvili větší odpovědnost, ať už to bude eh, nějaký autorizovaný dovozce či prodejce. Mm, prostě nebylo by dobré, aby celou tu odpovědnost eh, nebo velkou část odpovědnosti nesl spotřebitel. Také bychom měli trošku vyjasnit eh, tu víceúrovňovou diskriminaci, která se tady projevuje vůči dívkám a ženám. Já samozřejmě ještě předložím eh, některé pozměňovací návrhy. Zatím to podle mě vypadá tak, že tady máme velice dobré stanovisko, mm, dobrý text, který zohlední naše priority. Děkuji. Paní Kuněva. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Přístupnost k výrobkům a službám pro lidi s postižením je důležité téma. Já s tím mám uh, osobně zkušenosti. Pravda, že tady je stále ještě několik nedostatků. Uh, a jak eh, říká kolegyně Estera Sferagut, je dobré, abychom si tady zakotvili jasně některé požadavky. Bylo by také dobré, aby platili ve všech státech EU, protože pokud to nezajistíme, tak eh, opomeneme jednu důležitou skupinu. Je tady důležitá hm, přístupnost k veřejným budovám, k nemocnicím, k úřadům a tak dále. My můžeme souhlasit eh, s paní navrhovatelkou. Přístupnost je důležitá, ale nezapomeneme také na rovnost eh, šancí pro obě pohlaví. Návrh směrnice by se neměl zaměřovat pouze na e, ženy s postižením, ale například také na těhotné e, ženy nebo ženy, kteří cestují s kojencem nebo se pohybují e, s kočárkem, nebo také na starší lidi. Každopádně mohu s paní navrhovatelkou souhlasit. Ten text by měl naformulován tak, aby pokrýval co nejširší paletu výrobků. I my jsme předložili některé pozměňovací návrhy, chtěli bychom tu přístupnost ještě trošku rozšířit. Tak, aby bylo pokryto více služeb a to s ohledem i na média. Mělo by se to nějakým způsobem v textu směrnice zohlednit. Také nezapomínejme, nezapomínejme na to, že jsou s tím spjaty Eh, určité výdaje. Většinou eh, ty zranitelní lidé nemají velký příjem, proto je důležitá i ta finanční stránka přístupnosti. Bylo by tedy dobré, aby ty výrobky nejenom byly eh, obecně dostupné a přístupné, ale byly dostupné i z finančního hlediska. Chceme tedy posílit jednak postavení lidí s postižením, tak aby jim byl fyzicky umožněn snažší přístup. A měli bychom také školit eh, více lidí v oblasti přístupnosti. Takže školení, zvyšování povědomí. A pak bychom také se měli zaměřit na eh, eh, ten časový plán, ten harmonogram ve směrnici. Takže to je také další aspekt. Děkuji, paní Kuneva. Paní Redke. Thanks a lot, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní navrhovatelce za stanovisko. Já se připojuji ke kolegyním. Myslím si, že máme velice dobrý základ do další diskuze. Asi všichni víme, že je to součást, tento takže součást většího balíčku, eh, kdy se snažíme implementovat správně eh, práva lidí se zdravotním postižením. Já souhlasím s tím, že je dobře, že je to směrnice, je to právně závazný text, ale když se podíváte na ten text v celku, tak já mám pocit, že ten text není dostatečně citlivý vůči otázce genderu. Tady si myslím, že by náš výbor měl zapracovat. Jak kolegyně říkali, ženy s postižením eh, čelí specifickým problémům, mají také specifické potřeby. A to by se někde v textu mělo objevit. Tak, abychom správně implementovali umluvu OSN. A pak další věc, která tady zazněla. Netýká se to pouze žen, které, jsou, eh, které mají samotné mm, tělesné postižení, ale týká se jich to také, protože dost často se starají o někoho, kdo je tělesně postižený. A tato dimenze by se také měla textu objevit. Co my určitě v debatě zmíníme, je rozšíření oblasti působnosti Nechceme se zaměřovat pouze na veřejnou doménu, veřejnou sféru, ale také například na různé zařízení do domácnosti. Ty by měly také splňovat podmínky a požadavky na přístupnost. Také by bylo dobré, abychom ve všech právních aktech měli specifický přístup vůči e, ženám s ohledem na e, zdravotní postižení a splnění požadavků na přístupnost. Jinak návrh se nám líbí a těším se na další diskuzi. Muchas Děkuji. Pani Šinenská Maslova. Děkuji velmi pěkně, paní pani Děkuji. Eh, nejprve já bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za předložení stanoviska. Je velice kvalitní, pokud jde o obsah, tak i pokud jde o konkrétní návrhy. Mám na úvod obecnou připomínku. No, už to tady několikrát zaznělo v diskuzi o této směrnici i diskuzi mimo tento výbor a zaznělo, že tato směrnice je důležitá nejenom pro lidi se zdravotním postižením, ale pro celou populaci, protože obyvatelstvo stárne, Kdokoliv z nás se může v průběhu života ocitnout situaci, že bude nemocný nebo bude mít e, dočasné zdravotní postižení. A pokud budou služby a výrobky dostupné pro lidi se zdravotním postižením, budou dostupné pro nás, pro všechny, nebo alespoň dostupnější. Takže v diskuzi s dalšími kolegy pojďme se pobavit o této směrnici jako o směrnici, která se nebude věnovat pouze potřebám lidem se zdravotním postižením, ale mm, o textu, který přinese užitek nám všem. Jinak o této směrnici bychom měli hovořit pozitivně, měli bychom zdůraznit, že je příležitostí pro podniky, protože pokud budou rozšiřovat přístupnost, získají i nové zákazníky, takže i pro ně to může být výhodné. Také souhlasím s paní zpravodajkou. Myslím si, že v tom celém řetězci nemůžeme hovořit pouze o přístupnosti služeb nebo výrobků, jako, jako jsou bankomaty, ale například i na železniční stanici musíme upravit eh, to prostředí tak, aby tady nevznikaly bariéry. A neměli bychom to nechat eh, eh, dobrovolně, měli bychom se to snažit vynucovat. Také souhlasím s tím, co říkala a co navrhuje paní zpravodajka. Tedy nic o nás bez nás. Je důležité, abychom do toho procesu zapojili i ty organizace, které zastupují lidi se zdravotním postižením. Nevím, zda tady máme i zástupce komise, ale zajímalo by mě, jak oni Eh, vidí prostor na další změny v tomto návrhu, pokud jde například o termíny, které navrhuje paní zpravodajka. Já s nimi, já souhlasím s tím, co říkala, myslím si, že by měly být kratší než v původním textu, ale chtěla bych si vyslechnout názor komise. Mm, mohla by s tím komise také souhlasit. Mám ještě další připomínky, ale ty dodáme písemně později formou pozměňovacích návrhů. Každopádně děkuji paní zpravodajce za kvalitní text. Muchas gracias. Děkuji. Ano, komise možná chce slovo e, teď po e, diskuzi. Ano? Pues tiene la palabra la comisión. Merci beaucoup, madame la présidente. Juste Ano, děkuji. Pouze několik slov. Já bych chtěla pogratulovat paní zpravodajce. Myslím, že vytvořila kvalitní stanovisko a vypadá to, že eh, a děkujeme také za to, že se námi byl ten původní návrh komise. Děkuji eh, také mm, všem, kteří nás podpořili v naší práci. Tento dokument je pro komisi důležitý a my určitě počítáme s vaší podporou a počítáme s tím, že samozřejmě ten dokument ještě vylepšíte, protože žádný dokument není perfektní od začátku. Chtěla bych upozornit na několik bodů. Nejprve chtěla jsem říct, že my jsme se v našem návrhu snažili vyhnout tomu, že budeme vytvářet příliš velkou administrativní zátěž pro podniky. Protože musíme si uvědomit, jaký je cíl toho textu, tedy eh, posílit kontroly, ale zároveň jsme chtěli aby ta směrnice eh, mohla fungovat v každodenním životě, aby eh, ji byly schopny podniky, ale také veřejné orgány správně implementovat. A chtěla bych se věnovat eh, tomu pozměňovacímu návrhu úplně na konci dokumentu k, k článku 27 a 28, protože vy chcete zkrátit tu lhůtu jak pro implementaci, tak pro podávání zpráv. Vím, že takový názor už tady zazněl. Já chápu, že vy si to snažíte zrychlit celý ten proces a chcete, aby co nejdříve začaly platit ty požadavky na přístupnost. Já to chápu. Ale my jsme chtěli přijít se návrhem, který bude opravdu přiměřený, pokud jde o lhůty. Obzvláště přiměřený pro různé hospodářské subjekty. Chtěli jsme jim prostě dát dostatek času, aby mohli přizpůsobit eh, celý eh, ten produkční řetězec a tak dále protože mm, určitě ta jejich práce nebude jednoduchá. Takže proto jsme se snažili o určitou vyváženost, určitou přiměřenost. A já se chci ještě vyjádřit k té e, zkrácené lhůtě pro podávání zpráv. Vy tady navrhujete, abychom z pěti let přešli na tři, když se podíváte do článku 28. A to podávání zpráv má poměrně široký záběr. A my budeme potřebovat skutečně, aby proběhla správně implementace a mm, budeme potřebovat dostatek času, tam bychom dostali od členských států informace, o které máme zájem. Takže z tohoto důvodu se nám opravdu zdá vhodnější lhůta pět let tak, aby potom došlo k podávání zpráv, které jsou opravdu kvalitní, obsahují informace, které potřebujeme a tak dále. Pokud bychom tu lhutu zkrátili, zkrátili, tak tady opravdu eh, by hrozilo riziko, že ty zprávy budou neúplné. A pak ještě jedna věc. My podporujeme to, co říkala paní zpravodajka, tedy že bude důraz na konzultace a že se zohlední také názor organizací, které zastupují osoby se zdravotním postižením. Já si myslím, že eh, je pravda, že oni mohou velice užitečně přispět do celého procesu. A tady tuto část tady v debatě můžeme podpořit. Já jsem tady velice stručně a rychle proběhla eh, ty věci, co tady zazněly a to je taková prvotní reakce za komisi. Muchas gracias y para finalizar... Děkuji a na uh, uh, závěr diskuze má slovo paní Estaras. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat, poděkovat všem, hm, protože já si myslím, že to je velice důležité ty návrh a já jsem měla určité obavy, mm, protože všechny ty organizace, které eh, eh, mm, mají co do toho říci, tak by se měly zapojit eh, do diskuzí. A pokud jde o termíny, mm, v podstatě aplikace všech těch ustanovení bylo prodlouženo z pěti na šest let. No, máme již čtyřletý sklus s touto směrnicí a prosinci 2011. Bylo nám slíbeno, že to bude v roce 2012, potom 13, potom 14. A mm, takže mm, všechny eh, ty organizace již nám nevěří. No a mm, paní komisařka ta tedy aspoň tedy splnila tu povinnost, že bude směrnice, ale 6 let to je dlouhá lhůta a je dlouhá lhůta pro transpozici. Já jsem teď byla ve výboru Jury a eh, takže, mm, i, mm, mm, takže šest let je moc. Nechápu, proč tedy eh, u eh, tedy té směrnice o ženách jsou to dva roky a tady šest let, nechápu. No, zpráva, no, Eh, komise chce pět let i pro eh, zadržování údajů. No, takže to je podle mě hodně. Eh, tři roky pro předložení zprávy, hodnotící zprávy a myslím, že to by bylo v pořádku, pět let je moc. A ty lhuty se pořád, pořád protahují a mm, potom nejdřív pět, pak šest, pak tam je z toho hned sedm a my chceme, aby ty lhuty byly o trochu kratší, protože se stejně nikdy neplní. To je můj názor. Děkuji. Děkuji. Paní Estaras, a chci vás také informovat, že lhuta pro pozměňovací návrhy k této, tomto stanovisku to je 11. listopadu ve 12 hodin. A tím jsme skončili s touto rozpravou a nyní velice krátká desetiminutová pauza poněvadž nás čeká v pět hodin, když mm, dokonce to bude asi trochu později, mm, mm, sejdeme se s výborem Agri a budeme diskutovat o zprávě o ženách na venkově. Takže si můžete dát kafe, ale začneme v pět hodin pět minut.